colleagues, please take seat. Milí kolegové, vyzvu vás, abyste se zde u nás posadili, protože už chceme začít eh, naše meziparlamentní zasedání. Nejdříve velice vřele vítám všechny představitele národních sněmoven. Samozřejmě hlavně hovoříme o lotyšské sejmě, to je země, která v současné době předsedá Radě ministrů, ale zároveň vítám i ostatní poslance národních sněmoven. Toto zasedání je jedním z mnoha v rámci meziparlamentních postupů. A domnívám se, že zde můžeme hovořit o jednom ze zásadních prvků, který nám umožňuje konstruktivní dialog o otázkách, které zajímají všechny a které vyžadují silnou spolupráci mezi námi zde v Evropě a mezi národními parlamenty. Rozhodli jsme se pro dvě témata, která bychom rádi projednali v rámci zasedání výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. První, jak víte, se týká koordinace v rámci Evropské unie v oblasti agresivního daňového plánování, daňových podvodů a úniků. Druhá se bude týkat odpovědnosti dozorčích orgánů ve finančních službách, zejména v rámci bankovní unie. Rád bych vás informoval, že z důvodu velkého počtu účastníků se pravděpodobně nepodaří, aby se mohl vyjádřit každý, kdo si to přeje, ale budeme se snažit umožnit co největšímu počtu eh, kolegů a sněmoven. Ehm, každému řečníkovi bude umožněno hovořit po dobu maximálně dvou minut. No a samozřejmě, že budeme přizpůsobovat program tak, jak to bude možné. Máme k dispozici eh, řečnické kartičky a Prosím, aby je vyplnil jakýkoliv, ať už kolega europoslanec nebo kolega z Národního parlamentu, který si přeje se vyjádřit. A budeme postupovat systémem eh, tři představitelé národních sněmoven a jeden europoslanec. Přecházíme tímto bezprostředně k prvnímu části, k prvnímu kolečku, tématickému okruhu. Myslím si, že zde není třeba nikomu vysvětlovat, proč jsme se rozhodli pro zrovna toto téma a proč je považujeme za takto relevantní. Hovoříme rovněž o koncepci rozhodnutí na parlamentní úrovni. Neznáme ještě přesné obrysy, ale budeme mít eh, legislativní zprávu na základě analýzy současné situace, právních mezer, neduhů se budeme snažit přijít s konkrétními legislativními návrhy, kterou bychom poté rádi předali, abychom zdokonalili právní rámec v oblasti daní. A z důvodu velice specifické povahy eh, těchto kompetencí a rovněž toho, jakou úlohou sehrávají národní parlamenty v oblasti zdaňování, připadá mi zejména důležité, abychom se toho tématu ujali i my zde společně s vámi. Nyní udělují slovo eh, třem eh, řečníkům pro pětiminutové mm, úvodní slovo. Jako první pan Burkhard Bat. Prosím, Burkharte, máš slovo. Děkuji, děkuji, Roberto. Nejdříve samozřejmě srdečně v Bruselu vítám všechny. Jedná se o velice důležitou výměny názoru. Milí kolegové, spravedlivost daňových politik v oblasti zdaňování firem je jednou z priorit a rovněž i boj s daňovými úniky a um, podvody. Bude tato práce ještě intenzivnější v současném legislativním období. V souladu s některými odhady je stínová ekonomika v EU téměř pětinová v, měřeno um, hrubým domácím produktem. Um, daňové podvody a úniky se týkají jednoho ze tří eur v evropské ekonomice. Jedná se o něco, co je neetické a nespravedlivé vůči těm, kteří tvrdě pracují a svými daněmi přispívají k dobrému fungování společnosti. Zároveň to okrádá vzdělávání, zdravotnictví i sociální oblast chceme vytvořit rovné e, pole e, šancí pro všechny, správné podnikatelské prostředí a takovéto nekalé chování toto ohrožuje. Máme rovněž země, které se snaží stále ještě umocnit hospodaření s veřejnými prostředky daňové podvody a úniky podminovávají eh, důvěru v státní instituce. Musíme rovněž zdůraznit, že je obrovský rozdíl mezi daňovými podvody a úniky. Únik je sice eh, právní, ale nekalý způsob přístupu k právu. Daňový podvod je trestný čin, který se podstatě týká neplacení daní vůbec. Musíme podpořit komunitární přístup k boji proti těmto oběma neduhům. Týká se totiž všech členských států. Přeshraniční způsob, jak zacházet s těmito jevy, musí být dobře zorganizovaný a účinný. My podporujeme jako europoslanci holistický přístup. Oč jde? Zajistit, aby všechny firmy, které fungují v EU, plní své povinnosti v oblasti placení daní a to v těch členských státech, ve kterých i fungují, což bude znamenat spravedlivé příjmy do rozpočtu v každém členském státě a rovněž i lepší veřejné služby pro každého občana. My zde jsme vždy byli pro zacházení s těmi záležitostmi spravedlivým způsobem a vaně. Nejlépe na globální úrovni, zejména nyní, když finanční služby jsou velice mobilní a propojené. Jsme pro koordinaci daňových systémů, i když nikoli nutně pro harmonizaci je stále možné přesto harmonizovat a zlepšovat daňové systémy všech členských států podobným způsobem. Ehm, jelikož, jelikož máme omezené pravomoci v daňových otázkách jako Evropský parlament, mm, nemůžeme toho udělat mnoho, ale můžeme podporovat členské státy. V tomto kontextu skupina EPP vždy podporovala ty členské státy, které přistupovaly k přeskumu svých daňových systémů tam, kde to bylo vhodné, s úmyslem je zefektivnit, přizpůsobit současným podmínkám, minimalizovat výjimky, minimalizovat přenášení daňové povinnosti a zefektivnit výběr daní, což vše pomůže pomůže v boji proti daňovým podvodům, únikům a zejména v postavení každého daňového systému ve srovnání se sousedními zeměmi. My bychom však rádi se dostali ještě dále v oblasti konvergence eh, daňových politik při zdaňování podniku. Myslíme si, že i jako eh, parlament musíme přijít s konstruktivní koncepcí ehm, takzvaných eh, v rozhodnutí o eh, daňových eh, přátelských eh, ujednáních a budeme se snažit přijít z návrzích o zvýšení transparentnosti, obohacení konvergence a zvýšení spolupráce s cílem, aby ty daňové politiky do sebe lépe zapadaly a i budeme se tomu věnovat v tomto legislativním období s tím, že by měli i daňoví poplatníci mít lepší přehled. Návrh směrnice o e, povinném poskytování informací v oblasti zdanění e, vstoupila v platnost před necelým měsícem. Členské státy už se snaží, aby Evropa byla místem, kde bude automaticky docházet k výměně informací, zejména k daňovým uh, k daňovým platbám. My jak v radě, jak, na G, jak v radě, tak i na zasedání G20 jsme to podporovali a plná automatizace výměny informací na reciproční fázi musí však výjít i za brány G20. Vítáme rozhodnutí rady rozšířit směrnici o mateřské a dceřené společnosti a e, zbavit se těch e, doložek, které umožňují korporátním skupinám vyhýbat se určitému plnění. Nesmíme připustit, aby zakládání mateřských společností umožňovalo vyhýbat se konzistentnímu uplatňování této směrnice v jednotlivých členských státech Opakujeme svůj apel na členské státy, aby se dohodli, co se týče společného konsolidovaného daňového základu, tedy návrhu na toto téma, a aby mohl platit všude. A můj poslední bod. Chci zdůraznit, že um, legislativní usnesení parlamentu, našeho parlamentu, by mělo posloužit jako správný základ k dosažení kompromisu. V současné době parlament pracuje na zřízení výboru, který vyšetří um, jakékoliv um, neřádné praktiky a chceme i ještě dále zhodnotit, jak by bylo možné um, rozšířit uplatňování automatické výměny informací, která má nastat už na jaře. Milí kolegové, dámy a pánové, budoucnost politiky v oblasti daňových úniků a podvodů by mělo být pod drobnohledem nás všech jak na evropské, tak i na státní, vnitrostátní úrovni. Proto vítám, že budeme mít možnost si s vámi vyměnit názory, s vámi představiteli národních parlamentů, což i dále zdůrazňuje význam této otázky. Děkuji. Thank you very much, Burkhard. Děkuji vám velice, Burgharte. A na řadě je další řečník, a to je paní Amelie Dodds. Děkuji. Děkuji vám. Jsem skutečně nesmírně potěšená, že mohu být přítomna na tomto jednání, kde je celá řada velmi zkušených poslankyň a poslanců napříč spektrem, napříč E, státy Evropské unie a já se budu snažit držet tématu a držet času, který mi byl vyměřen, aby byl čas na diskuzi. Myslím, že je nám všem poslancům a poslankyním jasné, že je třeba vyhnout se těmto eh, velice negativním jevům. Je to v našem vlastním zájmu. Pokud se nám nepodaří se s tímto tématem vypořádat, tak se budeme muset vypořádat s veřejnou zlobou, která roste po eh, tax leaks a eh, tato zloba vede k některých našich zemích k podpoře extremistických stran, protože lidé mají často pocit, že některé zákony se týkají jenom jich, že oni musí ty vypočítané daně platit eh, v celé výši, zatímco ostatní eh, se prostě jenom vezou a eh, daňovým povinnostem unikají. A já si myslím, že často bylo řečeno, že Evropská komise je vlastně takovou instancí poslední naděje. Já mám takový pocit, že my jako politici a političky máme poslední šanci ve vztahu k politice daňové k politice fiskální během tohoto mandátu. Musíme eh, se zbavit těch váhání a začít věci skutečně řešit. Takže já jsem obrovsky potěšená, že jste připraveni diskutovat o tomto tématu dnes dopoledne. Já si totiž nemyslím vůbec, že to je nějaká stranická záležitost. Podobně jako řekl můj kolega eh, Balc, souhlasím s tím, že celá řada našich politických stran se vlastně je schopna domluvit na těch základních ke principech. My teď vidíme tolik různých aspektů té firemní daně. Eh, pan Balc například hovořil o tom společném konsolidovaném základu po firemní daň. Eh, většinou se souhlasí s tím, že v tomto směru je zapotřebí ty věci zprůhlednit, aby ty definice byly eh, opravdu jasnější napříč Unii, napříč OECD zeměmi. Ale vždycky se problémy objeví potom v těch detailech. Když se všechno tohle přiblíží, přihlíží k té implementaci, tak se najednou zdá, že eh, v těch eh, výkladech jsou sice jenom drobné rozdílnosti, ale že tyto drobné rozdílnosti zabraňují implementaci. A já si myslím, že my musíme ukázat demokratickým přístupem schopnost překonat tyto rozdíly mezi našimi státy. Nemůže to být skutečně v pořádku, aby e, evropští občané a malé a střední podniky platili a zároveň tady existovaly jiné firmy v Evropě, e, které platí kolem 1% či blízko jednomu procentu jako firemní daň. My jako poslanci tohle nemůžeme přijmout, takže se musíme posunout opravdu dál v těchto eh, opatřeních. Já jsem v tom zapojená už hodně dlouho a vím, eh, jak jste se k tomu stavěli, jak jste se intenzivně snažili ve vašich vlastních posla, eh, parlamentech toto prosazovat. Musíme skutečně mít tu jasnou, ten jasný základ firmní daně. Musíme toto mít správně jasně definováno, definovány také daňové ráje a možná mít i nějaký černý seznam e, těch firm, které se pouštějí do těch daňových e, podvodů a také seznam těch, kteří jim v tom pomáhají. Musíme prostě rychle jednat, abychom využili toho správného načasování, které prostě existuje a musí se vykazovat ty zisky národních monopolů od země k zemi. Toto se všechno musí týkat i nadnárodních e, firm a musíme mít mechanismy a možnosti, aby jsme tohle všechno realizovali a realizovali to rychle, protože to chtějí naši voliči, to chtějí malé a střední podniky. A já se opravdu domnívám, že my jako poslankyně a poslanci musíme zajistit, aby diskuze a ten proces politického rozhodování byl mnohem inkluzivnější, než tomu bylo doposud. A velmi správně se říká, že daňová politika prostě nezahrnuje do toho jednání sociální partnery, že tam prostě není dostatečně zastoupena celá ta široká šíře těch různých potenciálních hráčů, odbory, soci- a občanská společnost. Tohle se opravdu musí změnit a já jsem přesvědčena, že většina lidí zde v tomto sále by se mnou souhlasila. Musíme jít nad rámec transparentnosti. To je jen první krok. Možná ty další kroky budou trochu bolestivé, ale všichni my, kteří jsme uvnitř politických stran, především těch, eh, které se dostaly do vlády nebo v ní eh, jsou, musíme přijmout určitou odpovědnost. Odpovědnost v tomto směru, eh, kterou jsme možná nevždy na sebe dokázali vzít, nebyli jsme dost proaktivní a musíme prokázat, že ty liby vlád se dokážou eh, přetavit eh, v eh, ve skutky a že tady vznikne to rovné manévrovací pole e, a rovné podmínky, tak jak o tom hovořil pan Balc, a to se také musí týkat malých a středních podniků. A bude to znamenat větší efektivitu, protože to budou právě ty malé a střední podniky, které budou schopny přímo e, nabídnout ty atraktivní e, výrobky a atraktivní služby, které budou hrát prim a ne ty, které se budou hlavně zabývat tím, jak se vyhnout daním. Takže asi tolik. Já doufám, že v nadcházející následujících týdnech a měsících budeme mít otevřenou diskusi. Doufám, že těch měsíců nebude příliš mnoho, protože tady je opravdu zapotřebí, aby ten pokrok byl velmi rychlý. Děkuji, Annelies. A teď dám slovo panu Valér Mutarlierovi, který je ředitelem generálního ředitelství pro daně DG Taxud Evropské komise. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Jsem velice rád, že s vámi mohu sdílet tento čas a děkuji Evropskému parlamentu a komisi e, e, za to zorganizování a jsem rád, že jménem komise tady mohu říct pár slov e, o tom, jak se zapojujeme do tohoto stejného boje, společného boje a já mohu než souhlasit s tím, že je to skutečně urgentní otázka a že musíme zrychlit své kroky v oblasti Eh, daňové politiky. Je to téma, eh, které předseda Juncker a komisař Moskovici eh, vnímají jako prioritu. Evropská komise se již hodně angažovala v boji proti nekalým praktikám v daňové oblasti. Přijala sdělení v roce 2012 a do značné míry toto sdělení bylo následováno konkrétními kroky. Je to téma nicméně, kde ještě zbývá hodně věcí k realizaci realizaci, především eh, když hovoříme o podvodech a takzvané daňové optimalizaci a eh, rozlišení eh, mezi nimi. Některá daňová schémata, některé daňové režimy, které teď nalezáme v Evropě a globálněji, protože se to také týká vlastně OCD a G20, tak některé tyto režimy, pokud jsou legální, eh, tak eh, už přece jenom vzbuzují určité pochybnosti a zdají se být nepřijatelné, protože dochází k daňovým eh, distorcím. A pokud byste souhlasili, tak bych řekl dvě slova, pár slov k těm dvěma velkým tématům, kterými se chce Evropská komise v tomto roce zabývat a také jsou součástí našeho programu. První se týká transparentnosti, daňové transparentnosti a e, druhý se týká e, rovné e, daňové konkurenci v na jednotném trhu. Co se týče toho prvního tématu, tak jak víte, Evropská komise byla v první řadě eh, těch, kteří chtěli v tomto směru prostřednictvím automatizovaných výměn informací dospět k širší spolupráci. A to už trvá velmi dlouho a za tu dobu jsme opravdu eh, dosáhli výrazného pokroku v té výměně informací automatizované. A v tomto směru jsme museli postupně dost bojovat s jednotlivými třetími státy. Vyjednáváme dohody mezi Evropskou unii a některými jurisdikcemi, které jsou jurisdikcemi zemí, které nejsou členy unie, ale jsou na evropském kontinentu, namátkou Liechtenstein, Monako, Švýcarsko a další. A co se transparentnosti týče, tak je třeba učinit mnohem více v současné době. A my jsme se zavázali k transparentnosti eh, ohledně takzvaného anticipovaného eh, daňového rozhodování, takzvaného tax rolling. A chci říct, že Evropská komise se zavázala eh, k návrhu na jaře letošního roku ohledně výměny informací v té oblasti tax rolling. Je to jedna z iniciativ, které jsou součástí našeho pracovního programu eh, plánu práce a je to něco, co eh, očekávají členské státy poměrně netrpělivě, protože nad rámec evropských institucí je celá řada našich členských států přesvědčena o tom, že je třeba mnohem lépe spolupracovat, abychom si zajistili, že všichni mohou dospět tedy k těm eh, výsledkům, k těm eh, daňovým eh, opatřením, které, na která mají nárok. Náš přístup v této oblasti je pracovat tak, aby zdaňování firem, aby k tomu docházelo v, té, v tom místě, kde ty firmy realizují svoji podnikatelskou hospodářskou eh, činnost a aby eh, prostě nedocházelo tolik eh, k transferu zisku z jedné jurisdikce do druhé, tak aby to prostě pro ty firmy nebylo takzvaně výhodné. Tento přístup neznamená, že bychom úplně rušili daňovou konkurenci na vnitřním trhu. V tom to není. Jde o to, abychom zajistili určitou rovnováhu e, mezi zdaňováním a tou hospodářskou činností e, pan Palc a paní Doc už e, tady připomněli jako evropští poslanci, že, dospě, že jsme dospěli ve směrnici Murphy a v boji proti těm mismatchům k určitému pokroku E, abychom se prostě vyhnuli e, e, zdvojenému nezdaňování některých firm. Je to téma, ve kterém je velice implikováno lotyšské předsednictví, konkrétně co se týče směrnice o těch úrocích z poplatků a pak jde o to ještě také do toho začlenit G20 a OECD, abychom se podívali na to, jak bychom mohli převést ty mezinárodní normy a umluvy do komunitárního práva. Co se týče transparentnosti, eh, právní jistoty, eh, ze které by mohly těžit jak teda naše firmy, tak členské státy a jejich daňoví poplatníci. V tomto směru Evropská komise ve svém pracovním programu eh, identifikovala takovou iniciativu někdy v létě letošního roku, v rámci které bychom měli přeskoumat způsob, jakým jsou, eh, jakým tedy by mohly firemní daňové režimy zajišťovat konkurenci na vnitřním trhu. A v tomto směru bychom se měli znovu podívat na to, jak znovu vdechnout život a trochu více dynamiky E, našeho, našemu návrhu toho společného daňového základu pro e, firmní e, daně. Nemůžeme se spokojit s nějakým defenzivním přístupem. My musíme našim hospodářským subjektům nabídnout takový rámec, v rámci kterého se budou moci rozvíjet na celém eh, tom eh, teritoriu vnitřního trhu. Musíme také snížit administrativní zátěž a v tomto obtížném čase, který prožíváme, také zabránit eh, prostě tomu, aby tady dále rostla komplexnost celé této věci. A závěrem mi dovolte, abych řekl ještě něco k jednomu dalšímu tématu. Jde o to, kdo jsou hlavní aktéři. E, evropského fiskálního, e, evropských fiskálních režimů. Jsou to národní parlamenty a členské státy, protože v této oblasti je pravomoc něčím, co zůstává na bedrech členských států. A to je také důvod, proč jakákoliv, e, jakýkoliv krok na komunitární úrovni musí samozřejmě být doprovázen určitou částí strukturálních reform, E, které žádáme po členských státech, aby realizovali, tak, aby tady existovaly daňové systémy, které by byly příhodnější pro růst. A to je vlastně vše, co děláme v rámci evropského e, semestru. Já se teď nebudu vracet k velkým e, osám naší analýzy, ale co se týče E, těchto otázek, tak jde o to přenést tu daňovou zátěž na takové daňové základy, které jsou méně negativní vůči růstu, lépe bojovat proti podvodům na národní úrovni a zároveň mít takové daňové systémy, které by byly jednodušší, e, s většími daňovými základy a s menším e, Eh, menšími, eh, tedy eh, následnými růsty, vytvořit takové prostředí pro podniky i pro občany, které by napomáhalo růstu a napomáhalo vzniku dalších pracovních míst. Takže v tomto duchu budeme v Evropské komisi pracovat. Hodně spoléháme na podporu národních parlamentů, na podporu parlamentu evropského a hodně tedy e, spoleháme e, na e, tu výměnu názorů vnitř rady, i když tam je ten rytmus práce, to tempo práce trochu, trochu nižší, než bychom si přáli, ale musíme na to tlačit, eh, musíme se snažit, aby eh, se v tomto směru věci urychlily. Takže ještě jednou děkuji za pozornost a velice s netrpělivostí očekávám rozpravu. Děkuji. Ahoj. A jako první z lotyšského parlamentu pan Edward Miltens. Máme 12 přihlášených řečníků. Každý bude mít dvě minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pokusím se to vtěsnat do dvou minut. Jsem přesvědčen, že konzistentní řešení daňových uniků je důležitým úkolem pro podporu evropského růstu a Lotyšsko jako předsednictví pracuje na cestovní mapě, kde dochází k k daňové erozi, jak přesunu daňových příjmů. A pokud jde o daňovou politiku, prioritou Lotyšska bude rozvoj legislativy, která bude omezovat daňové uniky a agresivní tak daňové plánování. A pokud jde o automatickou výměnu daňových informací a také předběžná daňová rozhodnutí, tak to jsou otázky, které jsou právě v té cestovní mapě lotyšského předsednictví. A lotyšské předsednictví bude aktivně podporovat e, práci zahájenou týkající se e, daň, tedy kodexu chování v oblasti daňové pro podniky a také se to bude týkat tedy jednání o patentech e, s třetími zeměmi. Pokud je o směrnici o administrativní spolupráci, která byla upravena v prosinci loňského roku jako jeden z úkolů lotyšského předsednictví, je pokračovat eh, aktivně a postupně eh, připravovat eh, směrnici o spoření a režimech spoření. Tedy Snažíme se zde působit na co nejširší škálu příjmů a lotyšské předsednictví definuje základní směry a chce definovat také výzvy v této oblasti. Souhlas s eh, příslušnými návrhy může být obtížný a časově náročný, ale tato, tyto otázky pokrývají velmi širokou škálu zdanění a to spadá do pravomoci členských států. Pokud jde o společnou, společný daňový základ u daně z příjmu právnických osob, zde jsme obdrželi velmi rozporné názory, pokud jde o další orientaci. Lotyšsko hodlá pokračovat v práci, co se týče návrhu v mezinárodní oblasti a pokud jde o mezinárodní aspekty a kompatibilitu s legislativou EU. A pokud jde o Lotyšsko, my jako celá řada členských států EU čelíme velmi agresivnímu daňovému plánování, otázkám podvodu a daňových úniků. A na národní úrovni Lotyšsko zavedlo tedy takzvané nulové daňové prohlášení a rozsáhlé programy daňové amnestie pro podnikatele. A jednotný trh a celosvětová soutěž vyžaduje společný přístup, abychom se vyrovnali s těmito problémy. Děkuji. Děkuji. Další řečník Evžen Beržier z Lucemburska. Děkuji, pane předsedo. Dovolím si několik poznámek a nepřekvapí vás to, Týká se to takzvaných eh, předběžných rozhodnutí nebo tax rulings. 26 eh, zemí tedy využívá v Evropské unii tato předběžná rozhodnutí nebo tax rulings. Používají se po řadu let, přibližně 20 let. Ty modely se liší v jednotlivých zemích, nebudu zde eh, předkládat celou škálu řešení, ale zásada je, že u tohoto předběžného rozhodnutí je to jednostrané rozhodnutí daňové zprávy a není to ani smlouva, ani dohoda. A Evropská komise také potvrdila soulad těchto tax rulings, těchto předběžných rozhodnutí s evropskou legislativou, takže nelze hovořit o podvodech. Před několika týdny z důvodu, které neznám, bylo poukázáno na Lucembursko, pokud je o tato předběžná daňová rozhodnutí a často se o tom hovoří jako o kauze LuxLeaks. A pane předsedo, mohu vás ubezpečit, že velkové vodství postupuje stejně jako ostatní členské státy v oblasti legálních předběžných rozhodnutí v oblasti daňové. A tato praxe tax rulings je v souladu s evropským právem, s mezinárodním právem, je v souladu s pravidly o dvojím zdanění. Ano, je možné, že interakce mezi daňovými pravidly v jednotlivých státech, interakce mezi mezinárodními pravidly, mezi úmluvami o dvojím zdanění mohou znamenat předběžné daňové rozhodnutí s mnohem nižší sazbou, což je z etického lidské nepřijatelné. Dobře, souhlasím, tak spolu změníme pravidla. A jsem přesvědčen, moje země je přesvědčena, moje vláda je přesvědčena, že Evropská unie může sehrát průkopnickou úlohu. A je také žádoucí, aby tato iniciativa byla mezinárodní. OECD eh, je třeba eh, ideální platformou pro takovou změnu pravidel a Lucembursko podporuje veškeré změny v tomto směru. Lucembursko bylo vždy no, pro rovné podmínky. A závěrem bych chtěl upřesnit, že Lucembursko již splnilo své domácí úkoly, eh, poskytlo veškerý seznam těchto předběžných daňových rozhodnutí a tudíž od roku 2015 tato praxe je zakotvena v našem vnitrostátním právu. Máme ústřední komisi pro předběžná daňová rozhodnutí a zde postupujeme cestou naprosto transparentní. Děkuji vám. Děkuji. Richard Junger, francouzský senát. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že jdeme správným směrem, co se týče transparentnosti. To zde zaznělo. Fatka je velký pokrok, tedy automatizovaná výměna informací. A Spojené státy se to také pustili a rozhodnutí, či návrh eh, prezidenta Obamy požádat velké americké podniky o Eh, převod svých zisků do Spojených států a zdanit je nezanedbatelným způsobem, jde stejným směrem. Myslím, že to pozitivně změní situaci. Naproti tomu je jasné, že nepostupujeme v oblasti harmonizace fiskality a to vlastně naši měnovou a finanční unii činí kulhavou, nevyrovnanou. Je k ničemu mít jednotnou měnu a společné rozpočtové politiky, přičemž současně se liší zdanění od 5% až k 30% a v oblasti podnikových daní. O tom se hovoří již velmi dlouho. Projekt týkající se daňových základů, u sazeb i u míry zdanění. A pane řediteli z komise, jste řekl, to, zde se rozhoduje jednomyslně, takže se to neposouvá ku předu. Je to také odpovědnost našich národních parlamentů, tedy nás, abychom tlačili na to, abychom šli touto cestou. A poslední věc, pokud jde o zdanění finančních transakcí, když eh, to není věc eh, unijní, ale Francie s dalšími to prosazují. I zde vidíme, že narážíme na problémy, pokud jde o dohodu. A pokud si představíme tedy daň, kde bude velmi široký daňový základ a velmi nízké daňové sazby 0,01 například a po dobu 3 až 4 let bude existovat opt-out pro některé finanční produkty, například eh, deriváty, protože každá země má své produkty, které nechce zařadit do zdanění podle daně o e, finančních transakcích. Takže e, můžeme tedy cestou opravdu přispět k této globální fiskalitě a ke globálnímu zdanění finančních transakcí. Děkuji. Tato spolupráce by měla být na půdě Unie. Je to nástroj uvnitř a my se pokusíme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 Teodor Stolojan z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Nakonec členské státy Evropské unie a další země narážejí na stejný problém. Je třeba, aby daně byly uhrazeny tam, kde probíhá ekonomická činnost. Skutečná ekonomická činnost. Tam se vytváří hodnoty. A já bych rád poděkoval Evropské komisi za veškerou snahu. A také se raduji z toho, že Rada konečně dospěla k dohodě, pokud jde o změnu směrnice o vztazích mezi mateřskými podniky a dceřinými podniky, abychom změnili i ustanovení o zneužívání. Členské státy mohou zdanit ekonomickou aktivitu, která probíhá na vlastním území. A nemáme problémy pouze na území členských států, ale existují i další překážky, které se nám nedaří odstraňovat již dlouhá léta. Například e, soupis e, majetku a majitelů. Je třeba vědět, kdo jsou skuteční vlastníci podniků a existují akciové společnosti, které vyvíjejí činnost v členském státě ve třetí zemi a nikdo neví, kdo je skutečný vlastník těchto akciových společností. A také jsme hovořili o nadnárodních podnicích, o velkých podnicích, které odmítají sdělit, jakým způsobem hradí daně tam, kde působí a daňový základ je obtížně zjistitelný za těchto okolností. Tudíž se mi zdá, že třeba v úzké spolupráci se Spojenými státy stanovit, která, kde jsou tedy daňové ráje a je třeba, aby také tyto státy souhlasily s automatickou výměnou daňových informací. Nesmíme souhlasit s tím, že dochází k výměně na našem území a nikde jinde. Děkuji. Děkuji. Z belgického parlamentu Georges Gilkine. Děkuji, pane předsedo. Tato rozprava je skutečně ve znamení naléhavosti pro naše parlamenty. Evropský parlament je pozitivní, že jsme to zařadili na pořad jednání, ale já necítím tu naléhavost od, ze všech stran politického spektra. Když vidím, co se stalo ve Spojených státech, velmi tvrdá opatření, například uh, automatická měna informací FEDka a některé další velmi tvrdé kroky ukazují, že třeba daňové uniky nejsou tak důležité. A je to důležité, protože to zbavuje stát ty základních příjmů a pokud jde o naše národní státy, včetně mého, jde o určité pokrytectví, protože každý chce být atraktivní a prohlašovat, že zdaní méně a to je velmi vážné. A je to naproti tomu velmi silné očekávání občanů, abychom šli ku přenu. Jak to vypadá s vyšetřovací komisí zde v Evropském parlamentu? Je třeba skutečně položit na stůl jednotlivé daňové postupy. A je třeba skutečně vyřešit předběžná rozhodnutí, tax rulings. Je třeba, aby tato rozhodnutí byla automaticky předávána daňové zprávě, kterých se týká právě takové rozhodnutí určitého členského státu, aby to, co vzniklo v určitém státě, bylo zdaněno někde jinde. A jak postupovat vůči těm, kteří varují před eh, nepřijatelnou praxí. Je třeba je chránit a dát jim specifický statut, tedy specifický statut pro tedy ohlašovatele těchto nešvarů a trestných činů. Je třeba postupně učinit nelegální postupy, které jsou zatím jenom nemorální a jsem překvapen, že pravidla pro hospodářskou soutěž neplatí pro uh, Eh, daňovou nekalou soutěž, která ničí eh, veřejné finance členských států. A jde například o zdanění úroků v eh, Belgii. Proti, má strana se proti tomu vždy stavila a jiné systémy existují. A takto lákáme tedy kapitál, ale nevytváříme ekonomickou činnost a nevytváříme žádná zaměstnání. A zvýhodňuje to pouze tedy nadnárodní podniky, které mají výhodnou daňovou sazbu. Thank you. Děkuji velice. Další Pierre Lamoué, francouzský parlament. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem skutečně velice rád, že se Evropská unie zabývá erozí daňových eh, základů a eh, daňovými úniky. To je téma, které se velmi řeší na úrovni OECD. Já si myslím, že v Unii musíme pokročit v této věci přes ten handicap nutné jednomyslnosti. E, prostě musíme zrušit určitá, e, určité režimy, které nejsou dost kooperativní a které umožňují e, velkým nadnárodním monopolům využít všech těch skulinek v národních legislativách a vyhnout se placení daní. Takže ty před, ta předběžná rozhodnutí, tax ruling a postup v konsolidovaném daňovém základu, to by bylo dobré, kdyby k tomu došlo, ale hovoříme o tom už poměrně dlouho, že? E, Mezitím si myslím, že bychom se mohli dohodnout na tom, abychom zrušili určitá ustanovení, určité režimy, které nejsou dost kooperativní a která Eh, jak řekl belgický kolega, představují určitý druh daňové konkurence, která je v rozporu eh, s eh, duchem a literou principu konkurence spravedlivé, rovné musíme si uvědomit, že některé ty správní rady, které zasedají na Bermudách, patří firem, firmám, eh, které eh, se tímto způsobem vyhýbají, přestože jsou evropské eh, placení daní pak jsou tady ty hybridní produkty, to jsou témata, kde bychom měli výrazně pokročit uvnitř Evropské unie. Děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji vám. Estonie, Kalmec, Kalec. Vážený pane předsedo, já bych přerušil tento řetězec stížností a rád vypíchl pár eh, kladných jevů. V Estonsku se 90 zdaňování koná elektronicky a mohu to doporučit ostatním členským státům. Zavedení elektronických daňových přiznání se rozhodně vyplatí. My jsme to zavedli v červnu loňského roku a veškeré i faktury, které obnášejí víc než tisíc eur, musí projít elektronickým systémem, eh, čímž bojujeme proti daňovým únikům. V prosincu roku 2014 jsme zavedli celoelektronické eh, zdaňování a znamenalo to pro nás 14% zvýšení daňových příjmů. Je to dost významné. Rovněž eh, v červnu loňského roku jsme zavezli, zavedli povinnou registraci zaměstnanců a i tam se nám zvýšil počet zaměstnanců o 16 tisíc, což může eh, nepřipadat někomu významné, ale to je dvoumístné číslo procentní eh, v Estonsku, tedy je to významný růst. Rovněž máme vyšší výběry daní 10 milionů eur na pracovištích. Což rovněž může někomu přijat malá částka, ale pro Estonsko je to částka významná. Z toho plyne, že rozhodně elektronizace daňových režimů je výhodná a myslím, že i na těchto fórech bychom si měli sdělovat i pozitivní zkušenosti, což tímto činím a všem rád dále poradím. Děkuji, říká předseda za Evropský parlament. pana Maletič. Pane předsedo, děkuji. Zdravím všechny, vítám všechny představitele národních parlamentů i kolegy europoslance. Já jsem přesvědčena, že můžeme být vlastně spokojeni všichni s tím, že se zabýváme otázkami daňových úniků a podvodů a že je bereme vážně, jak zde na půdě této sněmovny, tak i členské státy se jim stále více věnují. Výbor Ekon rozhodně je považuje za prioritu a je to jedna ze záležitostí v rámci evropského semestru. Je to oblast, která vyžaduje jednotu a harmonizovaný přístup všech členských států. Já se domnívám, že je nutné zavést určité korporační struktury, eh, řádnou vládu a zprávu a takto pojímat zdaňování firem, protože to bude jediný efektivní přístup. Rovněž bych se mělo investovat do, eh, do proškolování daňových inspektorů a zavést nová opatření v oblasti daňových přiznání, a kontrolních a inspekčních systémů. Je třeba mít něco víc než pouze nějakou daňovou administrativu. Musíme mít i nějaké v určitém smyslu prevenční systémy, které nám umožní rychle reagovat, vidíme i nějaký neduch. Problematické je, že mnohé systémy, které si země zaváděly a tradičně používají, jsou příliš drahé. Měli bychom, pokud bychom měli jediný systém, bylo by to jednak levnější a jednak by to v dlouhodobém měřítku přineslo úspory a i lepší řízení daňové problematiky. Získali bychom tím i znovu důvěru občanů a podnítili bychom ekonomické oživení. A to si v Evropě přejeme. Další růst. Děkuji. Nyní Irsko, Liam Tumej. Děkuji. Já už jsem zde vlastně slyšel některé své myšlenky, takže se budu věnovat pouze daňovým únikům. Tady rozhodně musí všechny země postupovat stejným směrem a proto podporuji ten program PED z OECD. Zdá se, že neustále hovoříme pouze o daňových unicích, ale v Evropském parlamentu se to spojuje s daňovou harmonizací. Jsou to ale dvě úplně jiné záležitosti. Korporační zdaňování na vnitrostátní úrovni je prvkem přitahování podnikatelů do dané země. Není to jediný nástroj, ale významný a mělo by to být ponecháno na daném členském státu, jak si to zorganizuje. Kdežto daňové úniky, to je něco, co musíme potírat a to společně. To je z mé strany vše. Děkuji vám. Hubert Fuchs, Rakouský parlament. Děkuji, pane předsedo. Já se rovněž domnívám, že koncept společného daňového základu je nikoli pouze systematickým přístupem k překonávání daňových překážek, které brání firmám často fungovat na více než jednom národním trhu, a přitom máme mít trh společný, ale zároveň i potíráním daňových neřádů. E, musíme mít i závazné daňové sazby něco takového by pomohlo spravedlnému zacházení s firmami, eh, potírání daňových úniků. Musíme ale i potírat nespravedlivé eh, daňové režimy, které si jednostranně nějaká země vyjedná, například v Lucembursku, budou zrušeny. Eh, k DPH zavedení toho systému reverse charge v celé Evropě rozhodně rovněž se vyplácí. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Jan Zahradil, Český parlament. <clears throat> Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl promluvit z trochu obecnějšího hlediska než kolegyně a kolegové, kteří hovořili přede mnou. Za prvé bych chtěl zdůraznit to, že otázka daní vždycky byla, je a bude otázkou mimořádně citlivou. E, a tak e, jsem proto, aby rozhodování o daňových sazbách, daňových kvótách zůstalo v co možná největší míře na národní úrovni. Co ale musí e, zůstat a přejít na úroveň evropskou je boj s daňovými úniky, s daňovou kriminalitou a tedy boj proti všem možným daňovým rájům ve všech možných podobách. Tady bych se chtěl přimluvit to, co zmiňoval kolega z Estonska, co možná největší míra elektronizace daňového výkaznictví je vítaná a může přinést poměrně značné úspory ve výběru daní. Za druhé bych chtěl zmínit Ehm, daňové zdroje a daňové přerozdělování. O tom jsme tady zatím nemluvili, ale já myslím, že i to patří na, do této diskuse. Ehm, souvisí to s tou, s tou iluzí, s tou ideou, která tady je prostě o ehm, tom neomezeném ekonomickém růstu a o jakémsi přirozeném nároku na blahobyt, který by měl být minimálně tedy v Unii když ne v celém světě. To je nebezpečná iluze a myslím, že přichází čas, kdy budeme muset o těchto obecných věcech začít i na evropské úrovni eh, hovořit. A konečně za třetí chtěl bych zmínit ten ambiciozní eh, investiční plán, který byl diskutován s panem prezidentem Junckerem na předcházející, eh, předcházejícím sezení který si dává ambiciozní cíl z 15 násobit vložené prostředky, ten bude vyžadovat maximálně možnou účast soukromého sektoru. Vlastně jakousi novou podobu veřejno-soukromého partnerství a tady si myslím, že bude třeba se zabývat, jakým způsobem budou jednotlivé země eh, daňově motivovat účast podnikatelů v tomto maximálně ambiciozním Junckerově plánu. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Kimo Sasi, finský parlament. Děkuji. Máte zapnutý mikrofon, pane kolego? Ano. Vážený pane předsedo, já stoprocentně souhlasím, že hospodářští subjekti by měli platit daně tam, kde e, jsou aktivní, tam, kde působí a zároveň, že by nemělo docházet k dvojímu zdanění. Úniky e, daňové, to je dnes problém, za deset let už to problém nebude, tam už nebude korporátní zdaňování. E, proč? protože eh, z důvodu toho agresivního daňového plánování. Podívejte se na svůj mobil. 5% to jsou náklady na výrobu, zbytek je marketing a všechny doprovodné náklady. A pak se ptáte, kde vlastně docházelo eh, k programování nebo k těm marketingovým aktivitám, k reklamě, to může být vlastně kdekoliv. A proto já to vidím tak, jelikož ta informatika a marketing jsou největším podíl, mají největší podíl na ceně výrobku, nemá cenu se věnovat výrobní problematice z pohledu zdaňování. Daňová soutěž a daňové úniky Eh, no, nevím. A patentové záležitosti, například eh, v Nizozemsku mají takové příručky, kde si to vše promyslí a snaží se přitáhnout ty patenty do Nizozemska, protože z toho mají velké příjmy jako stát jak na to můžeme do budoucna. Za deset let už vlastně korporátní zdanění už nebude existovat, ten problém se tím sám zruší a e, firmy si to budou organizovat tak, jak se jim to bude líbit a do budoucna se to může řešit tak, že když se firmám budou poskytovat služby, tak ty firmy si to budou muset proplácet, budou muset za to platit a tím by mohly jít příjmy do státní pokladny, protože korporátní zdaňování nemá budoucnost. Děkuji. A poslední Werner Langen za Evropský parlament. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já zde mám dvě záležitosti, které bych rád zmínit totiž nespravedlivá daňová soutěž. Pravděpodobně budeme mít ten výbor vyšetřovací na základě um, paragrafu 91, který dává našemu parlamentu možnost zkoumat, jak chování komise a příslušných orgánů komunitárních, tak i e, členských států. Nevíme, jak to bude vypadat konkrétně, ale objem nespravedlivé daňové politiky je enormní a není to pouze otázka Lucemburska z mého pohledu je ten dvojí sandwich irsko-nizozemský, kde si někdo nechá minimálně zdanit v Irsku, no a v Nizozemsku neplatí téměř žádné licence a patentové poplatky. A tak si to někdo může eh, klidně prostřednictvím internetu v Evropě zařídit a je jedno, kam ty daně pak odvádí, do které pokladne, ať už americké nebo nějaké, která je nejnižší. A proto, když se podíváme na problematiku firm jako je Amazon a státu jako Lucembursko, tak spíš z pohledu té dolní hranice, například DPH, na kterou jsme na které jsme se shodli před 15 lety, že se toho nikdo nedrží. V Lucembursku máme zdanění mezi 0,45% a 0,55%, tak to je zcela jasné, Mm, jasná spronevěra vůči e, jakýmkoliv daňovým principům. A my vypracujeme doporučení, které se bude týkat členských států a rovněž i na základě potravinové bezpečnosti i v rámci například toho, co se dělo u BSE e. a bude to na základě Amsterdamské smlouvy. Doufám ve vaši podporu. E, totiž velké mezinárodní firmy, si velice často takhle představují, že mohou vyvíjet tlak na malé státy a přesouvat si svou eh, centrálu, eh, svůj hlavní stát, kam se jim líbí. Ve Španělsku máme dva, například firmy, z nichž 24 z 29 už má e, svůj, e, své vedení v Nizozemsku. Tam si to převedli tak to přece takto nejde. Ono samozřejmě nějaká soutěž v daňových oblastech je v pořádku, ale nikoli v takovéto podobě. Děkuji, říká předseda. Tímto uzavíráme první kolo našeho zasedání. Omlouvám se, tady už jsme další žádost neobdrželi. Máme ještě někoho? No, myslím si, že ta slova pana Langena byla tak silná, že vlastně už ani závěry nemusím zde pronášet. Já si pak dovolím úplně na závěr se o něčem zmínit, ale myslím si, že opravdu fakta hovoří jasně. A je pravda, že na jedné straně si musíme nějak poradit s daňovými úniky, na druhé straně to nemusí být harmonizace a takto to poslední řečník velice pregnantně popsal. A v této oblasti musíme být velice aktivní. Naše iniciativa dokáže, že se tím zabýváme, bude to jednak šetření, jednak legislativní iniciativa a i tam budeme průběžně počítat eh, se spolupráci našich kolegů v národních parlamentech. Doufám, že to téma bude nosné průběžně a že když se sejdeme v příštím roce, tak si budeme moci poblahopřát k alespoň nějakému dílčímu úspěchu. Nyní přecházíme k druhému tématickému okruhu. Ten je rovněž nesmírně důležitý zodpovědnost dozorčích orgánů ve finančních službách, zejména v rámci bankovní unie. Ono vlastně můžeme hovořit o veliké revoluci, která v listopadu eh, byla spuštěna tím, že ECB zapojil do mechanismu SSM velké banky ta úplně změnila eh, tu krajinu, kterou máme kolem sebe ve finančním oblasti a už přináší první plody. A otázka toho, jakým způsobem tento nový mechanismus může být eh, popotahován k zodpovědnosti, jak se o něj můžeme opírat. A je tam i článek, který se týká role vnitrostátních parlamentů. Je pro nás tématem proto, že si můžeme zkusit eh, vyjmenovat naše pravomoci a naši úlohu v celém tomto procesu. A eh, Danuta Hübner jako první. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych ráda um, uvedla, že se nebudu zabývat politickým aspektem, spíš tím právním, i když přiznávám, že politická dimenze odpovědnosti v rámci eh, bankovní unie, ECB a dozoru je rovněž nesmírně relevantní dnes. Určitě se mnou budete souhlasit, že odpovědnost je srdcem demokratické legitimity EU a veřejné politiky mohou být považovány za legitimní, pokud vyjadřují vůli evropských občanů. Odborníci tento typ legitimity nazývají e, legitimitou vstupu. Někdy se však e, objevuje i téma legitimity politických rozhodnutí, pokud plní očekávání evropských e, občanů a v tom smyslu je to legitimita výstupu. Tady můžeme už zmínit ECB. Tady si musíme přiznat, že ECB je plně nositelem té legitimity výstupu, úmluvu podepsali všichni členové EU, je zároveň jmenována, její vedení je jmenováno členskými státy, potvrzováno Evropským parlamentem. A dalším důvodem pro tu legitimitu výstupu je, že koná veřejné dobro, čili snaží se zajistit, že naše měna je stabilní a důvěryhodná. Máme přirozené obtíže v poměřování míry, s jakou se ECB snaží plnit očekávání evropských občanů. A přesně proto my jako Evropský parlament podrobujeme ECB neustání, neustále kontrole a já to vidím tak, že v praxi to opravdu dobře funguje. Tolik tedy k ECB, nyní k dozoru vytvoření mechanismu jednotného dozoru a to, že na podzim začal fungovat, znamená další vrstvu složitosti u celého finančního eh, eh, řízení eh, bankovní unie v podstatě doposud zcela vyjímala Evropský parlament eh, z oblasti kontroly a dozoru. Další věc bylo oddělování monetární politiky od dozoru a cílem bylo zajistit, že rozhodnutí těch dozorčích orgánů nemají dopad na měnovou politiku. Tady rovněž samozřejmě bylo mnohé v sázce. Otázka však spočívá v tom, jak může být ECB zodpovědná komu se má spovídat a za co, čili Evropskému parlamentu za něco a pak národním parlamentům a dozorčím orgánům za něco jiného. Další výzva v oblasti zodpovědnosti se týká toho, čemu říkám nerovnému poli, hernímu poli mezi euro zeměmi a zeměmi, v níž měna euro není. A mechanizmy dozoru v té oblasti. Tady se zatím podařilo vytvořit určité rovné podmínky, ale Fiskální eh, backstop, to se ještě zcela uspokojivě nepodařilo zajistit. Další výzva se týká skutečnosti, že rozhodnutí, která přijímají eh, dozorčí orgány, mají rozpočtové dopady na národní úrovni a tady to dilema v určitém smyslu bylo, jak můžeme mít národní mechanismy zodpovědnosti v rámci SSM, aniž bychom ohrozili eh, roztříštěnost dozoru. Proto máme i kapitolu v úpravě právní SSM, která se týká národních parlamentů, to určitě znáte, taky nemusím popisovat. Tedy, jak bych to shrnula. Eh, dozor v rámci toho dešníku ECB přináší nové výzvy v oblasti legitimity. Máme rovněž nový prvek, to je vyjednávání interinstitucionální smlouvy mezi Evropským parlamentem a centrální bankou. Nyní jsme u vyjednávání mechanismu řešení problému bank v podobné oblasti. Vidíme tedy, že se děje mnohé a zároveň bychom se měli zabývat a neopomínat otázku odpovědnosti. A přitom transparentnost, z níž jak ECB, tak ten mechanismus dozoru jsou využívány, ta rozhodně k zodpovědnosti přispívá poslední otázka, kterou si položím, můžeme udělat více? Rozhodně ano. Evropský parlament stále ještě má takovou vnitřní slabinu v oblasti právního základu pro bankovní unii, ale to by vyřešili pouze změny smluv. Tato slabost je rovněž dobře postižena tím, že bychom měli mezivládní dohodu o mechanismu jednotného řešení problému bank. Takže na jedné straně se něco snažíme vyřešit, na druhé straně natahujeme k prasknutí možností současných smluv. Děkuji, říká předseda další Elisa Sarajra. Yes, thank you very much. Ano, děkuji. Já si myslím, že to, co řekl náš eh, předseda Roberto Gualtieri v tom smyslu, že celá bankovní unie představuje do značné míry určitou revoluci, jsou velmi správná. Je to něco úplně nového, co vytváříme, něco, co bylo už eh, opravdu hodně zapotřebí z důvodů, které eh, známe. Ale zatím jsme stále ještě v situaci, kdy tu unii vytváříme. Ona není dokončena. Já si vzpomínám, že ta bankovní bankovní unie měla mít tři nohy. My teď už máme ty první dvě, jednotný dozor, jednotná eh, ruce, ale nemáme ten jednotný režim single deposit eh, scheme a i e, v tom e, mechanismu pro řešení tam sporu tam e, zatím ještě není všechno dokončeno. Je zapotřebí, aby ty mezivládní kroky byly opravdu v praxi realizovány. To tedy je jedna věc. Na druhé straně dnes bychom se měli dobrat toho, abychom zjistili, jak ty nové legislativní normy, ty nové nástroje zajišťují to, co eh, chceme dosáhnout, jak to vypadá s těmi řídícími orgány. Eh, my tam opravdu potřebujeme, aby eh, ty orgány byly legitimní, aby skládaly účty veřejně. A samozřejmě bych měla také zmínit to, co tomu všemu předcházelo. Já tady musím připomenout, že tento Evropský parlament byl nesmírně aktivní při vytváření bankovní unie a již v roce 2010, eh, když vznikla velká eh, potřeba toto vytvořit a byl tady tento požadovek, tak my jsme vyvinuli velký eh, tlak, aby byl vytvořen napříč 28 jednotlivými eh, dozorovými orgány eh, společný rovný prostor, který, eh, kde by bylo možno koordinovat vlastně všechny ty subjekty. A v roce 2010 jsme vytvořili ASAS, e což je vlastně otevřená ESMA a v tom textu se nám podařilo, my, nám jako Evropskému parlamentu, dosáhnout toho, abychom spochybnili jmenování předsedy toho dozorčího evropského orgánu a výkonných ředitelů a e, rovněž v té legislativě jsme získali možnost e, požádat e, předsedu ESAS, aby nám přišel skladat účty k konkrétním tématům sem do Evropského parlamentu. Takže to bylo někdy v roce 2012, v té nedávné minulosti jsme dospěli ještě dál, prohloubili jsme to společný Eh, to společné vlastně nazírání na věci a ten společný dozor uvnitř bankovní unie. Eh, opřeli jsme se o eh, předchozí zkušenost ESOS, ale hodně jsme zvýšili také ty požadavky na skládání účtu a teď vlastně jsou tady ty národní orgány pro řešení sporu National Resolution Authorities, E, které mají věci v rukou. Takže ty e, mechanismy jsou teď ještě e, podrobnější a Evropský parlament schvaluje hlasováním ve výboru EKON a následně na plenárním zasedání E, jmenování předsedy a místo předsedů toho Single Supervisory Mechanism a ta, ten výběrové řízení je něco, do čeho také Evropský parlament e, přispívá Eh, dochází ke slyšením a ty eh, koneční eh, kandidáti jsou potom také pozváni do Evropského parlamentu a jsou vyslyšeni, pak se o nich hlasuje, jak jsem řekla, na výboru Ekon a na plenárním zasedání a předseda SM musí také předstoupit před Evropský parlament a přednést výroční zprávu a zúčastňuje se veřejného slyšení o výkonu e, úkolů e, toho Single Supervisory Mechanism dvakrát ročně. Evropský parlament kromě toho ještě může požadovat e, specifická slyšení k specifickým tématům, která se vztahují k výkonu pravomocí těchto orgánů a rovněž můžeme předkládat jak písemné, tak ústní interpelace Eh, tomuto orgánu SSM a ECB, eh, e konkrétně SSM, bude podstupovat Evropskému parlamentu eh, vlastně E, zápisy z toho projednávání jednotlivých rozhodnutí a přijímání jednotlivých rozhodnutí. To jsou samozřejmě utajené dokumenty ale my k ním budeme mít takovýto přístup, abychom věděli, jak se ta rozhodnutí činí. Všechny tyto postupy jsou teď zakotvené v nařízení o Single Supervisory Mechanism a zároveň tady je meziinstitucionální dohoda, která toto stvrzuje. A teď vlastně e, obdobné a paralelní systémy eh, realizujeme v rámci Single Resolution Mechanism a jsme v situaci, kdy chceme prostřednictvím eh, dohody, eh, meziinstitucionální dohody toto také zakotvit. Jsou to nepochybná vylepšení, i co se týče role národních parlamentů. E, ty, ta výroční zpráva, kterou musí oba řídící orgány těchto instancí předložit, budou také e, předložena národním e, parlamentům, účastným členským státům a tyto národní parlamenty se mohou obrátit k ECB s připomínkami k těmto zprávám. Rovněž mohou národní parlamenty předkládat e, interpelace ECB a organizovat slyšení s předsedou Single Supervisory Mechanism a nebo s členem řídícího orgánu, což jsou všechno e, způsoby, jak e, zvyšovat pravomoce jak Evropského parlamentu, tak národních parlamentů, co se týče toho tlaku na Eh, vkládání účtu ze strany těchto orgánů. My tedy už eh, se, my už se snažíme toto eh, konkrétně naplňovat a asi bychom e, měli více diskutovat, jak zorganizovat prakticky e, tyto všechny kroky a sladit je mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, aby občané pochopili, že se nejedná o nějaké orgány totální absolutní moci, ale že se jedná o orgány nezávislé, které skládají účty a jsou odpovědné vůči občanům a e, vůči jejich zástupcům, to znamená národním parlamentům a Evropskému parlamentu. Takže asi tolik, tak to vypadá v tuto chvíli. Je to naprosto nový systém, eh, který realizujeme se vzájemným souzněním s evropským, eh, mezi evropským a národními parlamenty v tom smyslu, že parlament zosobňuje jak odpovědnost, tak také eh, to skládání účtů a vyžadování ze strany těch příslušných orgánů. A teď tady máme řečníky, děkuji já budu hovořit jménem kolegy, který se již vyjádřil v předchozím bloku. Jménem Lotyšského parlamentu mohu říct, že my si opravdu vysoce vážíme práce Evropského parlamentu v tom smyslu, že je tady patrná velká snaha vytvořit ten Eh, mechanismus a vytvořit ho tak, aby byl transparentní a účinný. Bankovní sektor, ten závisí hodně na dobrém renomé. Pokud to renomé bankovní sektor ztratí, či nemá ho dobré, no tak to je konec. A my musíme opravdu udělat všechno pro to, aby se to renomé zlepšilo. A v tomto směru opravdu souhlasím s paní Ferreirou v tom smyslu, že bankovní unie představuje revoluční krok, protože opravdu pos posiluje renomé a e, takovou tu e, transparentnost bankovního sektoru, tak aby občané viděli a měli jistotu, že jejich finanční prostředky se nacházejí v dobrých rukou. Je velice zásadní, aby e, banky a jejich podílníci byli těmi, kdo budou nést hlavní odpovědnost v případech nějakých problémů a kdy bude se tedy jednat o nějaké narovnání e, nesmí to být občané, nesmí to být daňoví poplatníci, kteří ponesou náklady za nějaké milné, za nějaká milná rozhodnutí, protože je tomu často zatím tak a neexistují eh, mnoho mechanismy, které by to narovnaly. My jsme to viděli v Lotyšsku v roce 2008 a 2011 klesly na kolena dvě velké banky a my jsme byli velice rádi, že existuje v té chvíli národní eh, National Deposit eh, Guarantee Mechanism, který vytvořil klima určité důvěry důvěry a klidu mezi našimi spoluobčany. A my bychom rádi, aby tento mechanismus byl zharmonizován napříč Unii a aby byl hlavně eh, uplatňován. A ještě když se jedná o ty tři pilíře, ty vlastně začaly fungovat úplně nedávno a my eh, se těšíme na to, že se budou eh, posilovat a jsme rádi, že se zvyšuje také úloha národních parlamentů v, tom, v té oblasti dozoru. A jistě je tady takovéto inherentní dilema nezávislosti závislost versus odpovědnost. Ale já jsem velmi ráda, že Evropský parlament a konkrétně váš výbor v tomto směru dělají hodně, abychom nalezli tu správnou rovnováhu. Děkuji. Další řečník je Paolo Gudieri z italského senátu. Děkuji vám, pane předsedo. Já souhlasím eh, eh, s řečníkem v tom smyslu, že abychom vyřešili důsledky krize, tak je zapotřebí celé řady urgentních a mimořádných opatření a ony také byly přijaty v posledních letech na úrovni Unie. Jsou to opatření, která nemají vlastně precedent eh, v historii Evropské unie. A já se domnívám, že musíme toto všechno vzít v úvahu, pokud se chceme eh, soustředit na otázku eh, odpovědnosti a Eh, toho skládání účtu ze strany bankovního sektoru. Jak víte, ta struktura je poměrně komplikovaná a eh, už sama o sobě vzbuzuje úvahy, zdali eh, to bude všechno opravdu dohledatelné a zdali budou poháněny k odpovědnosti ty příslušné instituce. Mám pár dotazů. Za prvé, obecně řečeno, ta koncepce nezávislosti finančních institucí či centrálních bank a odpovědnosti, e, to je něco, co je vlastně v korelaci. Takže nezávislost mezinárodních institucí znamená, že by tyto instituce měly být odpovědnější. Tady vlastně je určitá pozitivní korelace mezi těmito dvěma principy a měli bychom uznat, že až do posud je vlastně tato korelace něčím, co je naplněno pouze částečně na evropské úrovně. Jinými slovy, ta úroveň, eh, ta míra nezávislosti je mnohem vyšší než ta míra odpovědnosti. Za druhé, Myslím, že je zapotřebí se odrazit eh, od toho velice zvláštního charakteru evropské finanční architektury, protože, jak víte, Evropská centrální banka eh, je vlastně eh, také dozorčím orgánem, ale nevzala na sebe plnou dozorčí odpovědnost nad finančním trhem. Eh, například eh, jsou tady otázky eh, regulace trhu s cenými papíry, otázka ochrany spotřebitelů. To všechno zůstává v pravomoci národních orgánů, takže dozor nad riziky bank vykonávaný ECB to je něco, co si vyžaduje vlastně mít plný, eh, úplný obrázek o fungování té banky. Tam jde o sdílení informací a tady je obrovská výzva v rámci té nové dozorové, doz, dozorčí architektury, eh, jak vlastně tento eh, proces výměny informací bude fungovat. Takže já to tady vidím jako velice důležitý úkol, jak vyplnit E, tuto dosud mezeru, e, ten, e, která je nejenom přes hraniční, ale také vlastně průřezová, mezioborová. To je vlastně velký druhý úkol, pokud chceme, aby ta odpovědnost byla silná a důsledná. Za třetí, a to už je poslední otázka, pokud chceme zdůraznit takový model, který eh, by znamenal efektivní odpovědnost, tak si myslím, že bychom měli respektovat tři základní zásady. Za prvé, jasně definovat eh, úlohu a pravidla a odpovědnost. Za druhé, jasně definovat demokratický dohled ze strany parlamentu. A za třetí, eh, silný mandát pro vnější externí nezávislý audit, audit který by vzal na sebe důsledné eh, šetření v otázce účtu a dalších eh, operací a záležitostí. Takže jde o efektivní dialog, který se již realizuje na unijní úrovni, ale je to stále ještě odlišné od interakcí, ke kterým dochází, dejme tomu, na úrovni Spojeného království či Spojených států. Jsme stále ještě hodně daleko od možnosti ne pouze získávat informace z toho eh, měnového dialogu ECB, eh, e ale eh, daleko od možností nějakým způsobem kontrolovat naplňování toho mandátu ECB. Jinými slovy, jak vlastně se ECB zhošťuje svého základního cíle a úkolu to ruší nezávislost. To je otázka odpovědnosti, o kterou teď tady jde. Nezávislost a odpovědnost ještě jednou by měly být a mohly by být ve těsnější korelaci, eh, účinnější korelaci. Děkuji. Uh, yes, next speaker, Mr. Edu. Další na řadě, pan Eduardo Cabrida, eh, předseda rozpočtového výboru, výboru pro veřejné finance Portugalska. Děkuji, pane předsedo. Než se pustíme dále, chtěl bych uvítat významnou funkci Evropského parlamentu, pokud je o bankovní unii. Eliza Ferreira sehrála významnou roli v tomto procesu a pokrok, kterého bylo dosaženo, pokud jde o jednotný mechanismus dohledu, který již funguje, pokrok také u jednotného mechanismu pro řešení krizových situací musí být podpořen také systémem pojištění vkladů. To nesmí být přehlíženo. Je to důležité, pokud chceme obnovit důvěru občanů v evropský bankovní systém. Avšak nalezení řešení, kde daňoví poplatníci již pones, neponesou náklady vyvolané neodpovědností některých bankovních systémů, s tím, že podmínky vedly k úpadku řady významných evropských bank, je důležitým faktorem, ale nesmíme zde zapomínat na význam demokratické legitimity a priority, kdy lidé musí být vedeni k odpovědnosti. Jednotný orgán dohledu nyní má právo moc dohlížet nad hlavními evropskými bankami. A to nezbavuje odpovědnosti evropské a národní parlamenty. V Portugalsku v rámci bank, které byly předmětem jednota mechanismu dohledu, tak máme eh, mechanismus, který nám umožňuje sledovat pravidelně fungování. A pokud je třeba, tak vydá, máme také výroční zprávu a jsme informováni o všech problémech souvisejících s bankami. Jednotný mechanismus dohledu by neměl podlamovat systém demokratické kontroly. Kromě toho, portugalská banka byla také předmětem mechanismu řešení krizí pod záštitou portugalské vlády a nyní dostaneme zprávu o řešení této situace a Evropský parlament i národní parlamenty by neměly být pouze poradními orgá, poradní orgány a scházet se čas, od času, ale výbor Ekon by měl připravovat výroční zprávu o působení jednotného mechanismu dohledu pro Evropský parlament, národní parlamenty, ale třeba také naplánovat slyšení pro ti, kteří mají pravomoci v rámci jednotného mechanismu dohledu a to vůči jednotlivým mechanismům a to se týká i jednotného mechanismu řešení krizí. Děkuji. Ano, nesmíme na to zapomínat. Další řečník Averov Neofitoru ze sněmovny z Kypru. Děkuji, pane předsedo. Μας έδωσε την ευκαιρία στην Ευρώπη να διορθώσουμε λάθη αρχιτεκτονικής ano. Bude třeba. Bude třeba eh, opravit některé chyby v eh, struktuře Evropy. Měnová unie eh, dlouho měla existovat, stejně jako mechanismus pro dohled a řešení krizí, ale lepší pozdě než nikdy, jak se říká. Vytvořili jsme bankovní unii a máme mechanismus pro řešení krizí, ale záleží na tom, aby tyto mechanismy umožnily bankám fungovat jako peněžní ústavy, aby konečně mohly financovat ekonomiky jednotlivých zemí. Protože během některých minulých let jsme byli svědky toho, že banky nechtěly sehrávat tuto funkci. A proto je velmi obtížné přejít k tak očekávanému ekonomickému růstu. Probíhá veřejná debata, zda bude třeba navýšit veřejný deficit, abychom umožnili ekonomické fungování. A to by podle mě byla chyba. Je třeba, aby ekonomický rozvoj byl podepřen bankami a ty by měly financovat skutečně významné akce pro ekonomiky jednotlivých zemí. Já přicházím z Kypru, pane předsedo, a poprvé v hospodářských dějinách světa, nejen Evropy, bylo uloženo to, čemu se říká tedy snížení ceny bankovních vkladů. Já nevím, co je nejspravedlivější systém zda chyby bank mají být uhrazeny vkladateli a tím se zvýší veřejný dluh, anebo by bylo správnější a spravedlivější zaplatit za cenu chyb bank, nechat zaplatit ty, kteří investovali do těchto bank a které, kteří je ovládají. A myslím, že je velmi těžké nalézt eh, dokonalé řešení. Děkuji. Paulo Sa z Národního schromáždění Portugalska. krize 2007. E eh, ano, velice zajímavé příspěvky. Všechny národní parlamenty musely řešit dopady krize po roce 2008. Jednotlivé země draze zaplatily za vysoké e, náklady na spekulace a místo spekulantů zaplatili občané. E, proto musíme rozhodně posílit dozorčí mechanismy bank, a zatím vzniká pouze iluze, že dozor, který byl nastaven, dokáže zabránit jakýmkoliv budoucím uh, zlořádům v bankovní oblasti. Za posledních šest let však už soukromí občané museli eh, miliardami eur podpořit eh, banky a zabránit jejich krachu. Zatím však se zdá, že ani nové kontrolní mechanismy například v Portugalsku vůbec nezamezily tomu, že největší portugalská banka si eh, znovu požádala o 4 miliardy z veřejné pokladny, by přežila. Tedy nezávisle na kontrole finančního sektoru bude třeba změnit i mechanismy eh, finančních eh, proudů do bank. Bankovní unie bude nadále mít negativní dopady, protože často nemáme dostatečnou suverenitu v rámci jednotlivých eh, členských zemí, které se eh, zdá, musí řídit obecně platnými principy neoliberalismu. Portugalsko si musí znovu vydobít samostatnost v řízení bank, v jejich kontrole. Je to v našem národním zájmu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Není to příliš pravděpodobné, nyní, když máme už ten nový mechanismus, který byl zaveden a nad nímž vykonáváme demokratickou kontrolu. Ze sněmovny Lordů jako další Quentin Davis. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku a ani sám na ní neznám odpověď, ale domnívám se, že by ta otázka měla zaměstnávat nás všechny. Za posledních pár dnů víme, bohužel, volby v Řecku dovedly ke krizi veřejné veřejné důvěry, no a to znamenalo eh, úpadek hodnoty řeckých bank, řeckých firm, lidé odvádějí své úspory z bank, tam by to drama mohlo ještě nabrat nové obrátky, což ještě dále přibližuje riziko bankrotu celé země a zároveň se prodraží i splácení řeckého státního dluhu, což zase naopak uzavírá ten začarovaný kruh. E, spořitelé se snaží přenášet své úspory, ať to jiné evropské země, nebo si vybrat hodnotu a uložit si je e, pod polštáře Dokonce i malí spořitelé z méně než 100 tisícem eur nebudou chráněni, pokud celá země ohlásí úpadek, protože ta, ten princip pojištění vkladu je záležitostí členských států a nikoli EU jako celku. To může znamenat celou řadu problémů. ECB to je eh, někdo, kdo poskytuje úro, úvěr té poslední záchrany. Bude se starat o to, že banky přicházejí o hotovost na základě um, paniky a výběru. Um, myslím, že tady by asi odpověď měla znít ne, protože tím zase odebíráme, co je jejich občanům jiných států. Říká se o tom, že by to samozřejmě bylo přenášení skandálu někam jinam, takže ani asi k tomu nedojde. A co ten mechanismus SSM, jednoho, jednotného řešení eh, problémů bank? Využijeme jej? Ani to není příliš pravděpodobné. Eh, prohlásí ECB, že se jedná o výjimečný problém, který zavinila sama řecká vláda a odvrátí se od toho problému zády, je to opravdu téměř neřečitelné dilema. Jsou tu i statutární aspekty. K čemu tedy dojde? Nejedná se o teoretickou otázku, může se stát otázkou velice palčivou a praktickou velice brzy. A ten scénář bude něčím, čím se budeme zabývat všichni. My jako volení politici, kteří se snaží hájit zájmy daňových poplatníků bychom měli oslovit ECB právě k tomuto tématu a to urgentně. Děkuji. Thank you. Now, George. Děkuji. Z Belgie. Děkuji, pane předsedo. Finanční krize není zase tak vzdálená a stále ještě E, veřejné finance stojí mnoho prostředků a máme takový dojem, že někteří e, jakoby si mysleli, že ty reformní kroky už jsou všechny realizovány. Jde o to, kdo vykonává a jakým způsobem vykonává kontrolu nad finančními orgány. To se zdá, e, že je něco, co zatím není úplně jasné. Přitom právě tyto kontroly byly přece ustaveny ještě za předchozího volebního období a najednou se o nich přestává mluvit. Mám takový dojem, že se, jsme se zabydleli v tom stávajícím systému a jak to vlastně vypadá s tím konkrétním účinným zákazem určitých finančních postupů, riskantních operací bank. Jak jsme na tom, co se týče oddělení těch jednotlivých bankovních E, povolání a kroků. Jak je to, co se týče znížení systémových rizik a dopadů těchto rizik na ekonomiky států? Jak to vypadá s financováním reálné ekonomiky bankovními e, domy? Dnes dopoledne jsme hovořili o Junckerově plánu a tady samozřejmě banky budou muset hrát konkrétní roli. E, prostě člověk má takový dojem, že jako by to úplně všechno tohle ztratilo význam, E, pro e, národní legislativce a pro legislativce i evropské mimochodem. Takže bych se chtěl tady zeptat e, evropských poslanců na agendu těch reform opravdu jsme úplně e, ztratili ambice ještě prohloubit, rozšířit to, co bylo uvažováno na konci e, bankovní krize. Jsme opravdu toho dojmu, že všechno se daří, že je všechno vyřešeno, protože pokud by tomu tak bylo, tak bychom, myslím, hrozně riskovali. A je pravdou, že rozhodnutí Evropské centrální e, banky ohledně quantitative easing by mohla být zajímavá pro ulevení těm státům, které jsou v největších potížích, ale je to skutečně to nejlepší řešení, které bychom si mohli vybrat? Tady my máme plno otazníků. Thank you. Děkuji. A máme tady ještě nějaké další dotazy? Zdá se, že ne. E, v tom případě mohu dát slovo e, paní kolegyni Ferreire. Děkuji vám. No to byla opravdu bohatá diskuze. There are two issues that became... Myslím si, že jsou tady dvě otázky, dvě témata, která vyvstávají ze všech těch příspěvků. A to zdali e, ten nový systém už je hotov. Ten systém se stále dokončuje, ten se stále staví, každý dnem do něho přibývá a není ještě hotov. E, chybí nám tam ty prvky, které tady byly identifikovány. A já se pokusím o odpovědět na otázku položenou Lordem Davisem. V, rámci stá, v tom stávajícím rámci eh, nemá ECB eh, na starost vlastně pokrývat ty ztráty jednotlivých bank, ale jde o to, zdali jsme v plném bankovním systému a zdali ten režim řešení, eh, který má začít po 1. lednu 2016, Eh, to tedy eh, se teprve bude eh, rozvíjet. Ten dohled už je realizován, ale to řešení zatím ne. A myšlenka je, že ztráty půjdou na bedra těch majitelů bank a intervence která zachová tu zdravou část banky, aby fungovala dál, je právě předmětem toho resolution scheme. E, to není insolventní řízení, ale resolution scheme. A pokud to tedy bude e, ospravedlněno, tak to bude v té první instanci financováno konkrétní bankou podle jejího rizikového profila, profilu a e, cílem je vlastně jakoby uchovat ty ztráty v tom bankovním e, systému, udržet je tam a ne přenášet je buď na ECB, či nedej Bůh na bedra daňových daňových poplatníků. Ale když tohle říkám, tak samozřejmě je třeba si uvědomit další jmenu. Eh, hovoříte o situaci, kdy je tady vlastně nižší míra těch, eh, těch vkladů a pokud eh, dojde k tomu, že tady budeme mít jednotný dozorčí orgán s regulací Eh, s dohledem, který prostě bude existovat na evropské úrovni a ne na národní úrovni. A pokud tady bude silná kapacita eh, řešení situací na stejné úrovni, no tak eh, vy jako vkladatel byste měl mít záruku prostě stejnou v bance ve státu A, B či C, protože všechny ty banky by měly být předmětem stejných režimů, stejných postupů. Takže to je důvod, proč ten třetí prvek, který by e, tady měl začít hrát e, větší roli, je ten prvek stabilizace. Ten je, toho je obrovské zapotřebí. Já jsem velice ráda, že o tom několik kolegů konkrétně hovořilo. A pak je tady ještě jedna věc. Chtěla bych reagovat na to, co řekl e, pan Pausa. Přechází do portugalštiny, paní kolegyně. Takže vy jste tady hovořil o e, tom, že tady vlastně máme tři e, pohyby kapitálu, e, takže máme volný pohyb kapitálu a že jde o to, abychom měli E, společný soubor pravidel pro regulaci bank a dohled nad nimi a potřebujeme mít také takové e, režimy, takové schémata pro řešení e, situací, která by zajistila, že to nebudou daňoví poplatníci, nebudou středatelé, vkladatelé, ale banky samotné, které budou nést odpovědnost za případné Eh, nedostatky a nějaké záporné eh, výsledky operací. Takže eh, tady dochází k takové výrazné změně myšlení oproti minulosti a do budoucna toto nepochybně povede k vyšší stabilitě v bankovním sektoru. Angličtina a k tomu, co řekl Pablo Calchieri, myslím, že máte naprostou pravdu v tom, co jste řekl v té vyváženosti, která musí nastat mezi nezávislostí na jedné straně a odpovědností na straně druhé. My si musíme zajistit, aby ten společný systém dával rovné příležitosti všem bankovním domům napříč evropským prostorem, nezávisle na státu, kde se budou nacházet a nesmí se tady koncentrovat ten bankovní systém v centru těch zemí. Zároveň toto si vyžaduje ještě další vývoj především při prosazování EZAS. Vy jste tady hovořil o propojení mezi bankovním sektorem a dalšími sektory na, bankovním, na finančním trhu a toto je důvod, proč Evropský parlament a národní parlamenty jsou povolávány, aby se více zapojili ještě do této diskuze. Již v roce 2010 my v tomto parlamentu jsme žádali společný, e, společnou jakoby firemní kulturu aby se tady stanovily eh, společná pravidla uvnitř eh, vnitřního trhu pro těch 28 členských států. A je obrovsky důležité, aby teď eh, prostřednictvím těmi rozhod, těmi dalšími e, kroky a snižováním prostředků, abychom prostě neměli to tak, že ten systém uvnitř bankovní unie bude obrovsky silný a mimo bankovní unii e, to prostě povede zase se stejně jako ve starých časech před krizí. To znamená, že prosazování a posílení EZAS a e, posilování těch vztahů mezi bankov, eh, dozorčími sektor bank a dalšími sektory musí být na pořadu dne i do budoucna u všeho našeho konání. Chtěla bych také poděkovat Eduardovi Kabritovi za jeho připomínky a portugalština. A myslím si, Eduardo, že princip té odpovědnosti eh, skládání eh, účtu je jedním ze základních principů důvěryhodnosti systému. My jsme tady prožili různé zkušenosti, různé ty zkušenosti tady byly zmiňovány a je pravdou, že existence eh, systému dohledu, dozoru je něčím chválihodným protože tady je naprostá autonomie mezi tím kontrolním systémem a tou danou tím daným subjektem, který je předmětem té kontroly. Pak je tady e, samozřejmě jasná e, transparentnost a dále musím říct, že v diskuzi kolem toho oddělení Eh, jednotlivých kroků eh, nedošlo k zastavení činnosti. Parlament pokračuje ve své práci. Máme zpravodaje a také několik stínových zpravodajů, protože ten postup eh, neustále trvá. My můžeme říct, že ta zpráva našeho zpravodaje je již téměř hotová. Diskuse o pozměňovacích návrzích proběhne 23. února a hlasování o zprávě e, následně 24. března. To znamená, že ten proces postupuje, hodně diskutujeme kolem této věci uvnitř parlamentu a já e, vás vyzývám, abyste do této diskuze přispěli, protože toto je téma, které možná není až tak na očích, ale situace je ještě pertinentnější, ještě závažnější než dříve E, protože tady vnímáme, že došlo k obrovským změnám uvnitř legislativy a legislativních změn, ale když pak e, jde o to poradit si v nějaké velké bance s krizí, tak e, budou tato opatření prověřena a musíme se hodně dívat na to, co se děje ve Spojených státech, Eh, co se děje eh, ve Spojeném království s Vickers Rule a jaké jsou strategie jednotlivých členských států, které již začaly pracovat na národních legislativních normách ve stejn, jdoucích stejným směrem. Eh, takže neměli bychom rozbít to, co jsme již získali, když teď vlastně dochází k různým vývojovým trendům. Děkuji. Čas jsme naplnili úplně dokonale, takže můžeme e, uzavřít naše dnešní jednání. Myslím, že mohu říct, že e, toto jednání bylo nesmírně bohaté a zase zdůraznilo nutnost ještě těsnější spolupráce mezi námi. A já se domnívám, že především to druhé téma by si vyžadovalo ještě nějaké propojení jak vám Eliza také řekla, nařízení o SAM eh, umožňuje národním parlamentům, aby také připomínkovali eh, ty výroční zprávy, ale my eh, bychom měli ještě více dbát na výměnu informací. Koordinujme naše úsilí tak, aby ten, jednotný, ten orgán jednotného dohledu byl skutečně odpovědným orgánem musíme na něj více tlačit. Jedná se o skutečnou revoluci a myslím, že občané Evropy si neuvědomují, do jaké míry tady dochází k zásadním změnám a do jaké míry je zapotřebí, abychom e, tady vytvořili skutečně efektivní e, mechanismus e, pro eh, kontroly eh, této nezávislé, úplně nezávislé instituce, která nicméně se musí chovat eh, podle principu demokracie a musí také přispívat k rozvoji, k zvyšování HDP a pracovních míst. Budeme pokračovat ve 14.45.